Ja, kolegyně a kolegové, je 15 hodin a tak bychom zahájili hlasování. Bod pořadu po, číslo 9, je to šesté světové fórum o vodě, které se koná 12. až 17. března v Marseji. Máte všichni svoje hlasovací karty, máte je připraveny, máte je funkční, je to tak. Takže Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Potom odstavec 1, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě to zkontrolujeme, kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 7. Končím hlasování. 19 pro, 13 proti, takže přijat. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10 pro. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 11 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 12 pro. Proti? Zdrželi se? Zdá se, že přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15, kdo je pro? Budeme kontrolovat 14, kontrolujeme 14, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 22 pro, 17 proti. 15 kontrolujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 pro, omlouvám se, bylo to přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19, hlasujeme po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Část druhá. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto rovněž. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? přijato 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka je stažená, takže pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 48 hlasů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme autorům. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu, to je hlasování o zprávě potraviny určené pro kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely. To je takové trochu komplikovanější, takže se budeme muset všichni velmi soustředit a pracovat velmi soustředěně v průběhu dnešního odpoledne. Já bych chtěl říci toto. Čeká nás zde dnes hlasování an bloc kde jsou opravdu věci, kde lze říci jenom buď jsme pro nebo proti a ono se to táhne celým textem, takže tyto věci budou hlasovány en blok. Je to neobvyklé, ale takto jsme to domluvili se stínovými zpravodaji. Potom eh, jsou nepřípustné následující pozměňovací návrhy po konzultaci právní služby. To je 240, 272, 273, 274 a 275. Takže s tím také souhlasíte. Dobře, takže můžeme začít. A zpravodajka se hlásí o slovo, prosím. Paní Rýs. Vous m'avez donné le, la parole, Monsieur le Président. Jste mi slovo, pane předsedo? Já se omlouvám, byla jsem na řeckém kanále, takže se vám nerozuměla. Eh, dejte mi prosím dvě minuty, nechci zdržovat, ale co se týče pozměňovacích návrhů, kompromisních návrhů, dejte mi prosím dvě minuty, abych se připravila. Ale chtěla bych poděkovat hned všem kolegům, stínovým zpravodajům eh, za tuto důležitou zprávu, kteří obohatili tuto zprávu a snažili jsme se maximálně konsolidovat nejrůznější kompromisní návrhy, ale co se týče paní DeLong, Zarbu, Gerling, Liotar a také pan Schlitter, to byl také stínový eh, zpravodaj, těm bych eh, chtěla poděkovat. Je to zcela zásadní text. Eh, víte, že se jedná o potraviny pro malé děti kojence a e, také lidi, kteří potřebují speci- speciální dietu nebo speciální potraviny. Pokusili jsme se ošetřit priority, které byly zdůrazněny kolegy během diskusí. Abych byla stručná, co se týče polemiky, e, která je kontroverzní, týká se to lepku a intolerance na lepek. Je zde konkrétní choroba těchto lidí. V Itálii je celá řada pacientů i v celé řadě jiných zemí. Kolegyně se účastnila na konsolidovaném pozměňovacím návrhu. Na evropské úrovni musí být adaptovaný eh, právní rámec, co se týče označování protože jsme svědky určité regrese v některých členských státech, čili se to musí harmonizovat. Eh, také na návrh komise eh, vznikají různé požadavky, které musí zvýšit ochranu pacientů, především těch, kteří trpí toto chorobou. Druhá otázka konsolidovaného návrhu je návrh číslo 5, týká se to označování. Je to jednak příprava pro malé děti, Musíme tedy zajistit eh, stejnou ochranu pro tyto skupiny, které jsou zde uvedeny. Další otázka, která je velice polemická, je zákaz eh, reklamy. Jsou to vlastně klasické dohady, které se uzavedejí zde v rámci Evropského parlamentu. Například eh, kolegyně z Rumunska se zmínila o této problematice. Jsem důležitá, že jsme prosadili eh, dvě věci, a to je otázka kontaminujících látek, je to eh, návrh číslo 9, který se týká pesticidů a také nanomateriálů. Další věc jsou tady nejrůznější typy eh, mléka pro děti, které mizí z trhu, které se zavádějí na trh, takže jsme se snažili víc vstříc všem obavám v této oblasti takže žádáme, aby se řešila tato otázka i v úvodním ustanovení. Takže děkuji mnohokrát. Vielen Dank, Frau Ries, und damit steigt. Děkuji vám, paní Ries, a dostáváme se nyní k hlasování. Takže nejprve C1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Potom C2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je takto přijato. C3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To překontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme C3. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 23 proti, takže přijato. C4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. C5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. C6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tak ještě jednou. Kdo je pro C6, prosím zvedněte ruku. Tak teď je to jasné. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. C7, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. C8 pro, proti, zdrželi se, přijato. C9 pro, proti, zdrželi se, přijato. C10 pro, C10 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. C11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to bylo přijato. Takže C12. C12, kdo je pro? Zkontrolujeme si to, takže kontrolujeme C11 pro jistotu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 32 pro, 22 proti. Přijato. C12, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. C13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k hlasování unblock. A to zahrnuje pozměňovací návrhy 58, 60 až 149 a potom úvodní ustanovení 66 až 73. Kdo s nimi takto může souhlasit? Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím jsme si ušetřili mnoho práce. 15 auch wieder. Wir kommen dann zu den einzelnen. Nyní se dostáváme k jednotlivým článkům. Článek 1. A pokračujeme pozměňovacím návrhem 57. U mě je to strana 15. Jste všichni na straně 15? Kdo je pro? Už jsme u pozměňovacího návrhu 57. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 28. Kdo je pro? Proti? Já bych si to asi nechal zkontrolovat. Není to úplně zřejmé. Kontrolujeme 28. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 32 pro, 27 proti, takže to bylo přijato. IMKO 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. IMKO 15 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 128, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 133, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 143, kdo je pro? Přejete si zkontrolovat třicítku, dobře, kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 33 pro, 27 proti. Je to dobře, že jsme to zkontrolovali. A teď zkontrolujeme 143. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 31, kdo je pro, proti, zdrželi se. To není úplně jasné. Takže 31 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 34 pro, 27 proti, takže to bylo přijato. Nyní článek 2, pozměňovací návrh 144, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 147, kdo je pro? Přejete si kontrolu 146, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 24 pro, 34 proti, takže pokračujeme 147. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pak máme dva identické návrhy, 34 m 18 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále se dostáváme k článku 3, pozměňovací návrh 173. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. IMKO 20 a IMKO 21. Můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nepadla by 177 při přijetí 178 a, a bylo to tak dobře, tak děkuji. Pokračujeme pozměňovací návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, i 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 39, kdo je pro, Proti? Zamítnuto. 183, 184 jsou stejné, kde je pro. Kde je proti. Zdrželi se, zamítnuto. 185, kde je pro. Proti? Zdrželi se? Ještě to zkontrolujeme elektronicky, 184. Pardon, 185. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, přijato 186, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto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 zdrželi se. Zkontrolujeme to, elektronicky kontrolujeme 192. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 34 proti, takže to bylo zamítnuto. 189. Kdo je pro? proti. Takže opět zamítnuto stejnou většinou. Potom 196. Hlasujeme o 196. Kdo je pro? jenom aby bylo jasno, musíme hlasovat o 196, abyste věděli, o čem tady hlasujeme a kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pak 44, kdo je pro? Proti? zdrželi se. To si zkontrolujeme, to nebylo jednoznačné, takže 44 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 25 pro, 33 proti, takže to bylo zamítnuto. Nyní se dostáváme k IMKO 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 209, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. IMKO 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Potom 214, kdo je a 220, 221 a ITRE 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Zkontrolujeme tyto čtyři pozměňovací návrhy elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 33 pro, 29 proti, takže to bylo přijato. Nyní máme pozměňovací návrh 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 217. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 218, 222, 223 a ITRE 23. Identické návrhy, hlasujeme o nich, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Identické návrhy 226, 234. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnu to. 219 a ITRE 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale zkontrolujeme si to. Takže kontrolujeme 219 a ITR 21, kontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 24 pro, 37 proti. A nyní budeme pokračovat 49 a ITR 25. Hlasujeme společně, jsou to shodné návrhy, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Pokračujeme. 238, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. IMKO 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. ITRO 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A potom tu máme jeden nepřípustný pozměňovací návrh. A dostáváme se k 50. Tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 242, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 243, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 244, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 245. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 246. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Kontrolujeme 246. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 33 pro, 28 proti, takže zamítnu, zamítnu to. říká předseda, ale opravuje se. Před, bylo to přijato. 247, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnu to. Dále je to 253 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 254. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 51, hlasujeme po částech, hlasujeme o první části, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to, elektronicky kontrolujeme první část pozměňovacího návrhu 51. Končím hlasování. 24 pro a 37 proti, ale právě jsem obdržel informaci, že jsme nedávali pozor a první část odpadá, takže jsme hlasovali elektronicky úplně zbytečně. Ale o té druhé části hlasovat musíme a tam je ústní pozměňovací návrh. Kdo s tím takto souhlasí, prosím zvedněte ruku a kdo je proti. Zdrželi se, přijato. 249, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 250, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 251. Přejete si kontrol, kontrolujeme 250. Hlasovali všichni? Končím hlasování 32 pro, 30 proti. Takže to bylo přijato. 251, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 252, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 252, zde si přejete kontrolu, takže zahajuji hlasování. Kontrolujeme 252. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 33 pro, 28 proti. 256. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 257, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 258, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 259, 260, společně hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom společně 263, 265 a 267, kdo je pro, proti, zdrželi se, bylo to těsně přijato. Hlasujeme společně o návrzích 53 a 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o dalším návrhu. sice 270, kdo je pro? Dvěstě sedmdesát šest, dvěstě sedmdesát šest, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 277, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 278, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Potom pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pokračujeme sedmičkou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní hlasujeme o osmičce a o devítce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Potom společně 10, 11 a 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Imko 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 od zpravodajky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si zkontrolovat, kontrolujeme 13 elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 29 proti, takže to znamená, že 13 byla přijata. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete si zkontrolovat pozměňovací návrh 14, takže ho zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 54 pro, 7 proti. Takže velkou většinou přijato, ale přáli jste si kontrolu, tak prosím. Nyní pokračujeme ITRE 5. ITRE 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 17 byla stažen. Takže 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 18, kdo je pro? Zdrželi se přijato. I 36, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 87 a 6. Můžeme hlasovat společně o nich, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo může souhlasit? Prosím, hlásíte se o slovo, paní Daláně? Zdala jsem se, že pokud eh, jsou námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, tak se o něm nehlasuje. Čili já jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Vorgebracht. Ano, byla zde vznesena námitka vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže se bude hlasovat pouze o tom původním znění u 91. Kdo je pro původní znění bez ústního pozměňovacího návrhu? Kdo je pro, proti, zdrželi se, bylo to přijato. 97, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Imko 8, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměnil návrh 98, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jedno 100, kdo je pro? Proti Zdrželi se. to. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní hlasujeme o 101. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, to také musíme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si kontrolu pozměňovacího návrhu 104, takže ji zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 29 proti. Nikdo se nezdržel, takže to bylo schváleno. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 23 a 108 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já bych to nechal zkontrolovat. Ano, to jde tak napříč celým spektrem politickým. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 23 pro, 35 proti, zamítnuto. Můžeme poskočit o několik stran na našem seznamu a na řadě je pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 26 a IMKO 13. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Potom pozměňovací návrhy 119 a ITRA 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přejete si kontrolu, kontrolujeme 119 a ITRA 11, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 38 pro, 24 proti, takže to bylo přijato. Pokračujeme 120 a ITRE 12. Kdo je pro? Jsou to identické návrhy. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se tedy k závěrečnému hlasování o celém návrhu. Toto hlasování proběhne elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 61 pro, Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A co se týče legislativního usnesení, tak to musíme také odhlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 62 pro. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování, takže srdečně Blahopřejeme kolegyni Rýs. Tak to dopadá, když se o nějaké téma starají výhradně ženy. Opravdu vám gratuluji, to byla velmi dobrá práce, můžeme pokračovat dále. Die Kollegin Lange wünscht das Wort děkuji, pane předsedo. Pochopitelně bych ráda poblahopřála paní zpravodajce, ale neměl bychom zapomínat eh, také na díky eh, všem členům sekretariátu, kteří jsou odpovědní za toto hlasování, protože eh, hlasovací seznam byl velice dobře strukturován a díky této struktuře, této organizaci sekretariátu se nám podařilo projít velice snadno tímto hlasováním, takže děkuji sekretariátu. Ano, tato poznámka byla jistě na místě a jsem děkoval ženám a zahrnul jsem mezi tyto ženy i ženu, která za to zodpovídala v rámci sekretariátu. Nyní se dostáváme ke zprávě Jo Leinena. To je bod číslo 11 a týká se to přeskumu 6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro 7. akční program pro životní prostředí. Můžeme zahájit hlasování. Jako první zde máme pozměňovací návrh. Až ti, kdo už tady nechtějí být s námi, tak opustí urychleně a tiše sál, tak už můžeme začít. A sice pozměňovacím návrhem 14 byl pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato. Přejete si kontrolu? Prosím. Kontrolujeme pozměňovací návrh 14. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 30 pro, 27 proti. Takže bych řekl, řekl, že to bylo jasně přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom pokračujeme pozměňovacím návrhem 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 27 staženo, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, kdo je pro, proti, přijato. 30, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Třicet dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Třicet tři, kdo je pro? Proti, přijato. Hlasujeme dále o 34, kdo je pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato. Můžeme se to zkontrolovat. Kontrolujeme 34. 34. Kontrolujeme. Tak 33 chcete zkontrolovat nebo 34? tak se vrátíme zpátky a elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 33. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 37 pro, 23 proti. Nicméně jsme si to hezky odhlasovali s jasným výsledkem. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále zde máme původní ustanovení C, nové, kdo je pro. Prosím, zvedněte ruku, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, zamítnuto. Přejete si zkontrolovat k novému úvodnímu ustanovení CD, dobře. Hlasovali všichni, končím hlasování. 23 pro, 35 proti. Potom i 18, kdo je pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Potom hlasujeme o 45 po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom hlasujeme o pozměňovacím návrhu 46, zde je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pokračujeme 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 48. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 49, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 53, opět hlasujeme po částech, Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Potom 54, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 57, opět hlasujeme po částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta, Druhá část, kdo je pro,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 129 Osa Veslund, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 21, kdo je pro? proti, přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom zde máme pozměňovací návrh 76, zde je u něj ústní pozměňovací návrh. Kdo s tím takto souhlasí, ať zvedne ruku. Pane. Já jsem proti této ústní změně. Dobře, takže hlasujeme pouze o tom původním pozměňovacím návrhu bez toho ústního. Kdo je pro ten původní pozměňovací návrh, ať prosím zvedne ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže to bylo přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. ITRE 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Potom zde máme konsolidovaný pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to přijato. Přejete si kontrolu. Kontrolujeme tedy konzolidovaný pozměňovací návrh číslo 7. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 32 pro, 28 proti. Takže to bylo přijato. Nyní hlasujeme o 95. Kdo je pro? 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. ITRE 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Dále pokračujeme kompromisem číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Byl přijat. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pokračujeme pozměňovacím návrhem 107 s ústním pozměňovacím návrhem. Souhlasíte se 107 i s ústním pozměňovacím návrhem? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 108. Ne? Ano, 108. Kdo je pro? Proti? Přijato. 109. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dále 118, kdo je pro, 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. 114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale ještě si to zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 30 proti, takže to bylo přijato a blahopřejeme panu Šnohartovi. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. 121. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Zamítnuto 122, kdo je pro? Proti? Přijato. Potom hlasujeme po částech. Pozněvací návrh 123, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Hlasujeme o druhé části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se rovněž přijato. 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 125, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 126, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 127, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130 opět po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato 131, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Přejete si kontrolu 131, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 31 pro, 29 proti, bylo to tedy přijato. 133 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 135. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 136. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 138. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 139, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 140, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 141, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 142, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 143, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143, zde si přejete kontrolu, tak prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 29 proti. Zkušené oko si přálo kontrolu a s těsnou většinou byl návrh přijat. Potom konsolidovaný pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Zkontrolujeme to ještě jednou elektronicky. Konsolidovaný návrh 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, jeden se zdržel, bylo to tedy přijato. Pokračujeme regi 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 148, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 13, Kontrolujeme elektronicky, prosím, hlasujeme o 148. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 hlasů pro, 31 proti. Takže teď je ten stav 2-2. Tak pokračujeme. ITRE 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 149, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 150, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. To bylo jednoznačné a pokračujeme konzolidovaným pozměňovacím návrhem 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Zkontrolujeme konsolidovaný návrh 12. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 30 pro, 29 proti. tak teď je stav 3-2. Kompromis 13. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Dále 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Regi 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 163. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 164, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 165, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je to zamítnuto. ITRE 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITRE 11. Po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Bylo to přijato. Druhá část. ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si zkontrolujeme. Kontrolujeme druhou část návrhu ITRE 11. Končím hlasování. 34 pro, 24 proti. Potom tu máme návrh ITRE 14, opět po částech. První část, kdo je pro? Proti Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Tak tež přijato. I 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 172, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 173, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se přijato. 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pak tu máme pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 po částech, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato rovněž. Dále pozměňovací návrh Já se musím opravit, protože my jsme právě hlasovali o ústním pozměňovacím návrhu a nyní musíme hlasovat o té druhé části. Takže pozměňovací návrh 8, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Deset pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 11. Zde je ústní pozměňovací návrh zelených. Budeme hlasovat ve dvou částech. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část tímto odpada a dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 12, opět po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A pak už jsme skoro v cíli. Hlasujeme o finálním textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže hlasovali všichni. Končím tímto hlasování. 50 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Takže gratuluji jo Leinenovi. To bylo tedy hlasování a já děkuji všem za disciplinovanou práci, protože to bylo docela náročné s těmi hlasovacími seznamy a budeme pokračovat s naším programem. So, ich bitte diejenigen, die weiter... Já bych poprosil ty z vás, kdo zde chtějí zůstat mezi námi ještě nadále, tak aby se vrátili na svá místa a ti, kteří chtějí opustit sál, aby sál opustili, tak aby se narušil další program. Další bod našeho programu je bod 12. Otázka k ústnímu zodpovězení týkající se summitu Rio plus 20. Rád bych dal slovo komisi. Pan Timo Makela má slovo. Okay, thank you, Mr. Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych vám nejprve eh, poděkoval za tuto možnost stručně vás obeznámit s tím, eh, jak vypadají přípravy na konferenci OSN o trvalém eh, rozvoji, která má proběhnout v Rio de Janeiro 20. až 22. června. Jaký je tedy vývoj? Za prvé, nejprve tady věci se začaly velice rychle hýbat. Nyní, když už konference proběhne za pár měsíců, eh, poprvé eh, se schromáždili se vše, se vše schromáždilo, když koncem listopadu loňského roku byly jednotlivé státy požádány, aby eh, předložili své pozice. Z toho byl vypracovan eh, vyjednávací dokument, který byl předložen v lednu. Je to takzvaný zero draft, to je návrh nula, eh, což jsou vlastně návrhy závěrů, výstupů z konference Rio plus 20. A ten výsledek, respektive jde tedy o základ pro vyjednávání konference v Rio. co předložila Evropská komise jako vstupy, jako podklad pro tento Zero Draft, bylo, bylo to přijato kvalitně, bylo to přijato tady dobře, zejména pokud je o trvalý rozvoj, zelenou ekonomiku a omezování chudoby. Zase, že tady vznikal nový úhel pohledu na trvalý rozvoj. Kromě toho se tam objevily ještě tom zero draftu další věci, které navrhovala komise, ale v této fázi ten dokument není eh, příliš přesný, zacílený, eh, operativně využitelný. Do toho ještě zbývá urazit velký kus cesty. V lednu se jednalo v New Yorku, poté se pokračovalo koncem února, opět v New Yorku. Zároveň paralelně s tím Evropská rada připravuje svoje další, svoji příští pozici. Eh, bude se to finalizovat 9. března v Radě pro životní prostředí. Bude to představovat krok ku předu při utváření pozice Evropské unie a také Evropský summit, summit Evropské rady eh, přinese určitý závěr ohledně konference v Riu. Ta opravdová vyjednávání o RIU pravděpodobně započnou poté, co proběhne první čtení, či doběhne eh, v březnu, takže pak ta skutečná jednání začnou pravděpodobně až v dubnu eh, a začátkem května. To znamená poměrně pozdě a vyústí to v ta finální vyjednávání těsně před konferencí. Dovolte, abych upozornil na některá eh, témata, která jsou ve hře, o kterých se jedná. Nejprve na základě kolumbijsko-guatemalské původní iniciativy se nyní vede diskuse o tom, zda vůbec a do jaké míry eh, by se Rio mělo eh, shodnout na či zahájit proces rozvoje takzvaných globálních cílů, eh, cílů trvalého rozvoje, kterými by měla vedena transformace k trvalé kterou je třeba zrealizovat. Takže tato diskuse běží. Evropa zatím ještě nezaujala konečnou pozici v této věci, ale vzrůstá podpora eh, pro to, že Rio by mělo přinést eh, nějaké cíle, mělo by nastavit určité cíle eh, pro období po konferenci. Tedy určité vodítko pro to, čeho bychom se měli snažit dostáhnout po konferenci v Rio. Eh, pokud je o to stanovení cílu, má instituce Evropská komise nyní eh, pracuje a zaměřuje se na pět klíčových oblastí. pro právě možné stanovení cílu, pokud by to tedy bylo eh, široce přijato. Samozřejmě nad rámec rozvojových cílů tisíciletí, které budou zrevidovány v roce 2015. Mezi těchto pět oblastí, které zvažujeme, patří oceány a zejména rybolov, dále zhoršování stavu půd, efektivita vodohospodářství, kromě přístupu k vodě, což už je součástí globálně stavných cílů, Dále efektivní využívání zdrojů, zaměna se zaměřením na odpady a chemikálie a dále energetika a především přístup k obnovitelným zdrojům energie na základě procesu, který zahájil generální tajemník OSN, nese to název Energy for All, tedy energie pro všechny. To je věc, která je již v běhu. To je tedy první věc, na kterou jsem chtěl upozornit, jaká témata tady jsou ve hře. Dále zejména Evropská unie nastoluje otázku, jak můžeme zajistit, že případně stanovené cíle budou skutečně zrealizovány a že se dohodnou opatření, která poté jak na národní, tak na mezinárodní globální úrovni by zrychlila proces dosahování těchto cílů. S tím, že to se promítá do toho vědnavacího dokumentu, Eh, v podobě, v podobě nějaké cestovní mapy či akčního plánu. Stále ještě zbývá urazit velký kus cesty, abychom eh, zajistili, že kroky, které budou dohodnuty v Riu, budou hmatatelné, konkrétní, eh, prakticky proveditelné a dostatečně také ambiciozní pro to, aby skutečně umožnili dosáhnout ty dohodnuté cíle, ať už budou jakékoliv. A E, další věc, e, na kterou bych rád upozornil, diskuse o e, governance, zprávě a řízení. Existuje dohoda hledně toho, že konference v Rio by měla projednat reformu zprávy a řízení trvale udržitelného růstu na globální úrovni. Samozřejmě institucionální reforma souvisí se stanovením cílů a navazujících kroků. Potřebujeme instituce, které by, eh, které by zajišťovaly realizaci nebo by podporovaly. Pokud je o ekologický pilíř tohoto systému zprávy a řízení, EU se domnívá, že, že ekologický pilíř je slabý a ten příslušný program OSN by měl být tedy upgradeován a měla by pro ně být ustavená samostatná agentura či organizační složka v rámci OSN. To je samozřejmě pouze součástí té širší diskuse a jednání o, o systému zprávy a řízení e, trvalé udržitelnosti a příslušné reformy tohoto systému. Jak k tomu přistupovat, abychom měli ustavit samostatnou radu pro trvalé udržitelný rozvoj, například z hlediska EU ta diskuse o institucionální reformě eh, je širší eh, než pouze orgány OSN, také mezinárodní finanční instituce a režim mezinárodního obchodu by měl dávat prioritu těmto věcem. Potřebujeme tedy provést tuto transformaci eh, globálních mechanismů a také ta diskuse by měla mít vedena eh, i na úrovni local to local a také public to private, zejména tedy public to private. To jsou tedy hlavní témata. Dále jsou zde způsoby provádění, prostředky implementace, pokud tady budou dohodnuty v RIU nějaké cíly. Například eh, program OSN pro životní prostředí Eh, analyzuje situace tak, že přechod na eh, zelenější, ekologičtější a inkluzivnější ekonomiku by si vyžádal 2% eh, investic na transformaci, 2% tedy HDP ročně. Je jasné, že žádná oficiální rozvojová pomoc nebude schopna zaručit tyto investice potřebné v rozvojových zemích. Takže pokud je stanovisko EU, určitě budeme hovořit o tom, že tyto e, náklady investice je třeba mobilizovat na národní úrovni, protože e, vnitrostátní úrovni tedy, protože tato transformace, tento přechod na e, nový způsob je v zájmu každé země. A dále oficiální rozvojová pomoc, zejména pro ty nejméně rozvinuté země, může tedy se stát katalyzátorem pro získání dalších prostředků. Toto jsou tedy některá z hlavních témat, o kterých se není jedná. E, názory a pohledy různých zemí a regionálních uskupení se liší. Myslím si, že je spravedlivé říci, že e, existuje stále širší podpora myšlence, že ekologičtější a inkluzivnější ekonomika jakožto e, nový prostředek a příležitost pro zajištění trvalého udržitelného rozvoje Eh, zajišťuje, by tady zajistila hospodářské příležitosti a pracovní místa. Takže toto začíná být šířej přijímáno, eh, zejména například v afrických zemích, ale také v zemích jako je Čína, Japonsko či v některých latinskoamerických zemích, v Mexiku, Chile, Guatemala. Tyto země si začali uvědomovat, že je to důležitý aspekt. Zároveň ovšem zde existuje odpor vůči tomuto pojetí ekologičtější, inkluzivnější ekonomiky. Některé latinskoamerické země, například Venezuela, Bolívie, ale také do jisté míry Brazílie, zatím nejsou přesvědčeny, že toto je důležité, přínosné pro světovou ekonomiku do budoucna. Přeji si se s tím přeji si vědět tady více, chtějí, aby toto platí nenahradilo trval držitelný rozvoj, tento dosavadní tady koncept. A jeho hospodářské a sociální aspekty. Dále se objevují některé hlasy, které se obávají, že jde eh, o snahu, eh, domino, snahu tedy rozvinutých zemí eh, dominovat situaci, dominovat diskusy. Nicméně nyní tedy je rychlý vývoj a bude se dále zrychlovat, zejména v dubnu, květnu a v těch finálních jednáních. Abychom z této konference získali ambiciozní výsledek. Eh, to, to jistě nebude snadné. Budeme muset odvést mnoho práce interně v EU, ale zejména v rámci, eh, v rámci externí diplomacie, která bude potřebná proto, abychom se v Riu dobrali dohody, která by byla uspokojivá i pro EU. A určitě evropské instituce, jako Evropský parlament, mohou a měli by se hrát svoji roli v této věci. Děkuji. Vielen Dank, ja, Makula. Äh, Děkujeme vám, pane Makulu. Paní Kamzukate z DJ Agri je zde také. Chcete se rovněž ujmout slova? Chcete nyní vystoupit společně? hledíte poněkud bezradně, takže asi nechcete slovo nyní. Takže má slovo pan kolega Herbrandej. Právě jsem dostal informaci, že jsou zde i zástupci rady, tak možná bych napřed dal slovo radě. Omlouvám se. Thank you, Mr. Chairman. Um, Děkuji, pane předsedo. Abych se vrátil k tomu, co říkal kolega, ještě několik doplňujících poznámek. Na úvod bych chtěl říct, kde se nacházíme v procesu Rio plus 20. Několik poznámek. Rada naprosto souhlasí, že bez pochyby eh, musíme zajistit velký úspěch. Máme celou řadu problémů, složitých problémů, řešíme otázku vody, moří, ale také jak řešit jednotlivé problémy a kdo to musí zajistit, kdo jsou eh, aktéři, kteří zajistí tento posun. Bez pochyby nová vyjednávání je představují určité riziko, že se opět obrátíme k té běžné diplomaci, což nezajistí trvalý udržitelný rozvoj. A za druhé, z tohoto důvodu je jasné, že musíme Eh, posílit politickou úroveň. Vrátil jsem se z Nairobi, eh, z rady CV, CNEP, kde jsme UNP, kde jsme řešili otázky jak mezinárodní, tak národní. Je to velice důležité a zcela bez pochyby Evropský parlament sehrává velice důležitou úlohu určitého hnacího motoru, máme národní kontakty, máme mezinárodní sítě. Za třetí je tady zapotřebí, abychom zajistili jasný výsledek, abychom zajistili jednak cíle, eh, aktivity v rámci této struktury řízení. Tyto úkoly jsou velké výzvy, ale zcela jistě předsednictví rady udělá vše, co je v jejich silách, abychom nesnížili očekávání, ale naopak posílíme úsilí, abychom dosáhli skutečně úspěšných výsledků na jednání v Riu. Co tedy předsednictví dělá, aby Evropská unie se ubírala touto ambiciozní cestou? Pracujeme non-stop a očekáváme vlády, že vyšlou velice silný signál ohledně Rio plus 20 tento týden. Pracujeme na závěrech rady. Příští týden, kde se bude konat eh, Rada pro životní prostředí a budeme mít také eh, neformální setkání ministrů eh, životního prostředí v Dánsku, a to příští týden. Takže budeme také přizpůsobovat pozici jednotlivých států v průběhu vývoje tohoto vyjednávání. Také Pracujeme na úrovni úředníků. Zajistili jsme pozměňovací návrhy k návrhu textu, který jsme předložili sekretariátu Rio plus 20. Jsme také velice zastoupeni v New Yorku a společně s ESVČ děláme vše pro to, abychom byli přítomni i mimo hlavní jednání. Využíváme všech příležitostí, na administrativní úrovni, na úrovni vysokých úředníků, abychom měli bilaterální setkání a abychom eh, oslovili také další důležité aktéry. Zelená ekonomika není pouze pro rozvinuté průmyslové země, ale je to přínosné také pro rozvojové země, což je důležité. Je to důležitá cesta ku předu. Uděláme vše, co v našich silách, abychom vytvořili určitá spojenectví spolu s africkými zeměmi, s málo rozvinutými zeměmi, čili se zástupci, se kterými jsme se setkali minulý týden v Nairobi. A také budeme spolupracovat s občanskou společností, s podniky, s městy. To budou také velice důležití aktéři nejen v Riu, ale ještě před Riem. Děkuji. Aron Hansen. Děkuji Aronovi Hanzenovi, zástupci dánského předsednictví a rady a nyní zahájíme rozpravu. Jako první má slovo pan kolega Hebrandy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych moc poděkovat jednak zástupci komise, zástupce rady, že nás informovali o stávající situaci nadcházející, pro nadcházející konferenci v Riu. Je povzbudivé, že podporují stejnou agendu tak jako my, že pracujeme bez ustání, abychom prosadili naše cíle, co je méně slibné, když eh, slyšíme, že to bude skutečně tvrdá bitva, máme málo času, Neměli bychom podceňovat příležitosti, které máme k dispozici. Celá řada vyjednávání na mezinárodní úrovni v oblasti životního prostředí jsou paralizována. A to je ta správná chvíle, především pro institucionální rámec, aby učinil určité kroky kupředu, aby výrazným způsobem zlepšil mezinárodní Eh, institucionální rámec, čili tu otázku zprávy a řízení. Mám několik dotazů. Jednak eh, otázka koordinace mezi radou a komisí. Také, až budeme v RIU, tak eh, která z těchto dvou institucí bude tím hlavním vyjednavačem? Pokud se podíváme na minulé zkušenosti z velkých konferencí, tak je to velice důležitá otázka. To je tedy jeden dotaz. Další obava. Stávající situace ve vztahu k rozvojovým zemím. Pokud vím, tak v Durbanu eh, došlo k určitým eh, změnám a G77 nebylo tak eh, spojené jako dřív. Komise a rado, pracujete na těchto otázkách? ty vztahy, které vznikly během Durbanu s některými rozvojovými zeměmi, používáte těchto vztahů, abyste prolomili eh, tu stávající situaci, protože ten nulový návrh eh, byl trochu zklamáním, tak jak říkala Rada i komise, čili bylo by dobré, abychom trochu prolomili tuto situaci, abychom zlepšili vztahy a pracovali na těch vztazích, které vznikly v Durbanu. A na závěr, pane předsedo, dovolte mi, abych eh, se podíval. Týká se to toho, co říkal zástupce dánského předsednictví. Hovořil jste o situaci v New Yorku, že to fórum v New Yorku asi není úplně nejlepší pro daná vyjednávání, protože uh, se tam objevila celá řada dalších prvků, které najednou sehrávají úlohu v tom vyjednávání, že bychom měli posílit politický vliv a nadcházející Evropská rada koncem tohoto týdne je skutečnou příležitostí pro Evropskou unii, aby prokázala, že Rio plus 20 bere naprosto vážně. Máte tedy důvěru, že v pátek budete mít dobré závěry. To je jedna věc. A druhá věc se týká eh, Rady pro životní prostředí příští týden. Jaké jsou vaše prognózy? A také evropští političtí vůdci, do jaké míry a jak jsou zapojeni do stávajícího procesu. Děkuji. Tak nyní má slovo Karl Heinz Florenz a potom bude mít slovo Joa. Děkuji panu kolegovi Hebrandejovi za položení otázky. Určitě to byla dobrá věc a ten dokument Zero Draft ten nulový návrh to opravdu není nic, co by nás nějak zvedlo ze židle a to, co k tomu dodává komise, to je dobře, to je také jejím úkolem. Ale když pak vidím, jaké výstupy máme od komise, co říkáte, tak bylo zajímavé to, co řekl zástupce rady, který hovořil o různých aktivitách, ale já v těch dokumentech vidím velice málo Eh, dobrých argumentů nebo nástrojů, který bychom se mohli chytit a které bychom mohli použít. Já si myslím, že jsme ještě velice vzdáleni skutečným úspěchům. A také zde nevidím žádnou konkrétní strategii. Eh, také ta spolupráce se zeměmi G77, už o tom hovořil kolega Hebrandej, a potom je zde také stanovisko potočníka a ale mluví zde rada nebo komise? A je to skutečně komise, anebo je to jenom po potočníka k To bych se rád dozvěděl. A druhé téma, byl bych velice rád, kdyby kooperace mezi institucemi, podobně jako u klimatických záležitostí, se s tímto stylem vyvíjela také v případě RIA, to bych byl velmi rád a mohli bychom k tomu přispět. Děkuji. Pak má slovo Joel Leinen a potom Ruth Merkis. Tak jo, má slovo. Děkuji. Rád slyším, že se zde eh, komise i rada angažují pro tento summit. A otázka je, jaká je role EU. Role EU musí být role vůdčí. To je jasné v oblasti diskusí o trvalé udržitelnosti. Už působíme řadu let a desetiletí a máme také co nabídnout. Doufám tedy, že politika Evropské unie bude hovořit jedním hlasem, to už zde bylo zmíněno, že Rada a komise eh, zde mají společný projekt a za druhé, Eh, doufám, že naše diplomacie bude dostatečně silná na to vytvářet spojené a aliance, protože zaznělo, že zde existuje určitý odpor, určité podezření, že zelená ekonomika je nějaký protekcionistický trik severních zemí, které chtějí bránit jiným zemím ve vývoji. Tam potřebujeme partnery v ostatních zemích. Nejlepší by bylo, kdyby se v Riu bylo možné usnést na konkrétních cílech, protože pokud ten výsledek bude vágní, tak i ten úspěch bude takový vágní. Otázka tedy zní, zda jsme schopni v nejrůznějších oblastech dohodnout konkrétní udržitelné cíle, tak jako například u ochrany klimatu máme ten cíl 2 stupňů Celsia, to je konkrétní cíl, tak otázka zní, zda něco takového máme i v jiných oblastech té konference z RIA. Dalším tématem by také mohlo být získávání příslušných dat. My jsme zde odsouhlasili legislativu takzvanému environmental accounting. Je to něco, co bychom potřebovali z celosvětového hlediska. Zda se podaří v Riu domluvit to, že budeme mít k dispozici globální data o kapacitách ekosystému a i o hranicích zatížitelnosti jednotlivých ekosystémů. A pak bych měl ještě takovou jednu otázku, už to zde bylo zmíněno. Týká se to zapojení všech aktérů a zvláště aktérů na komunální úrovni. V Riu v roce 1992 vznikla ta agenda 1.20, ta lokální agenda 1.20, celá řada e, obcí je zde aktivní a potřebovali bychom znovu takovou lokální agendu pro udržitelnost, potřebovali bychom ji domluvit a podpořit. Děkuji. Děkuji, nyní Judith Merkis a potom Vittorio Prodi. Judith. Děkuji. Děkuji kolegové za ten dotaz, děkuji komisi a radě za jejich odpovědi. Musím říct si, že když se čtu ty, tu, ten informační podklad ke konferenci Rio plus 20, eh, tak eh, ono je to dost vágní. Jsou tam, jsou tam formulace jako mohli bychom, eh, možná by a tak dále. Já musím říct se, že jsem velmi, velmi znepokojená, protože do data konference zbývá tři a půl měsíce, přitom ten termín konference již jednou byl odložen. což také nebylo zrovna velkou jistotu a ochotek ke stanovení cílu. Takže pokud nás bývá jenom půl měsíce, je skutečně možné dobrat se reálných výsledků na této konferenci? Na to bych ráda slyšela odpověď, protože ten váš informační podklad je výborný a výsledek by byl skvělý, kdyby tam nestálo, mohli bychom se zasazovat o, mohli bychom přispět tou či onou formou. Já bych byla ráda za nějaké hmatatelné výsledky a poprosila bych v této věci o nějaké informace, eh, protože v EU se věnujeme celé řadě problémů a snažíme se také někdy přenášet na globální úroveň. Nejenom pan komisař Potočník a Pibalks o tom hovořila také komisařka Heregordova v našem výboru již v loni, že Evropa se zaměří především na trvalou udržitelnou energii pro všechny. To si myslím je úžasné téma, úžasná iniciativa. Ale jde tady o to, že pokud budeme totiž příliš jak si zředěvat svoji pozici a zaměřovat se na příliš mnoho téma, tak se nedobereme k ženou výsledku. Zdá se, že máme možná příliš mnoho priorit. Takže možná například eh, různé značky, různé eh, režimy značení ve světě, kdyby se podařilo v Riu eh, nějak systematizovat tak, aby každému bylo zřejmé, jaký je zdroj, jaký je dopad, jaké jsou náklady pro životní prostředí, jaká podniková kultura jak si vyústila v tento produkt, tak myslím si, že to by byl velký přínos, kdyby například toto mohlo být výstupem z Rio, z RIA, to znamená nějaký globální systém eh, značení zkombinovaný eh, například s, s energetickou účinností, eh, tak to by byl skvělý výsledek. A podobně, proč se nepokusit o celosvětovou dohodu či jakousi celosvětovou směrnici o transparentnosti, protože tady jde o to tež. Jde o zdroje, ze kterých pocházejí suroviny a o chování firm, chování podniků. V neposlední řadě se domnívám, že Rio by mělo být eh, summitem pro mikroúroveň. Eh, co tím myslím? Máme totiž eh, systém COP pro tu makroúroveň, pro celé země, dokonce kontinenty. A myslím si, že tento summit by měl být summitem pro občana. Jak můžeme pomoci občanovi jak můžeme pomoci například někomu v Africe, který je postižen energetickou chudobou, jak tedy přijít s konkrétními návrhy pro mikroúroveň. To si myslím, že kdyby toto se podařilo, tak to by byl také obrovský úspěch tohoto summitu. Děkuji. Děkuji, Judith Merkis. A nyní bude mít slovo Vittorio Prodi a potom Petr Líze. Děkuji. Myslím, že Rio plus 20 je příležitost, kterou bychom neměli promarnit, protože konference v roce 92 eh, v Riu byla také eh, velmi důležitá. Došlo k obrovskému posunu v myšlení. Biologická rozmanitost se objevila jako téma také koncepce trvalé udržitelnosti. Proto si myslím, že nyní musíme být eh, odvážní. Obzvlášť nyní potřebujeme odvahu, protože je třeba učinit určitá základní rozhodnutí. A myslím, že e, bychom o nich měli hovořit explicitně. O tom, jaké před námi stojí možnosti. Kromě HDP, totiž kromě tady kritéria HDP, e, je třeba mít představu, co to, te, co to znamená, jak se jít nad rámec pouhého HDP. Co přesně eh, toto pojetí znamená? Je třeba vlastně nově koncipovat celou naši eh, civilizaci. Je zde samozřejmě eh, zaměření na jednotlivce, kromě toho je zde to pojetí veřejných statků. To jsou dvě základní pojetí. Rovněž zdůrazňujeme téma rovnosti. Zatím ovšem jsme věci nahlíželi znamená z hlediska vodhospodářství a zajištění všeobecného přístupu k vodě, jakožto veřejnému statku což je obtížně řešitelný problém. Stejně tak se objeví problém v oblasti energetiky a týká se to i ostatních přírodních zdrojů. kdy neexistují žádné externí reference, externí měřítka, musíme se podívat dovnitř toho systému eh, na to, jakým způsobem jednotlivci získávají přístup k těmto veřejným statkům. Potřebujeme to nějak ukotvit, abychom zabránili plítvání přírodními zdroji. A myslím si, že pokud totiž budeme nadále plítvat zdroji, nepřinese to mír. Musíme tedy také posílit solidaritu. To je základní stavební blok soudržnosti ve společnosti a také základ pro možnost dosahování dohody v globálním měřítku. Já chci poděkovat komisi a radě za jejich dosavadní práci. Eh, sám se nabízím také jako eh, delegát pro konferenci Rio Plus 20. Eh, jsem připraven zabývat se konkrétněji rozpracováním těchto návrhů a těchto koncepcí. A myslím si, že skutečně musíme být odvážní, protože jedině tak budeme moci odvést tu potřebnou přípravnou práci a propracovat otázku vztahu mezi lokálními místními společenstvími a mezinárodním společenstvím. Děkuji, nyní má slovo Petr Líze, pak Šlitel. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také radě a komisi. Já mám takové dvě konkrétní poznámky. Za prvé, je zde otázka, zda bychom měli usilovat o to získat vlastní agenturu pro životní prostředí v rámci OSN. Já jsem o tom diskutoval s panem Steinbachem asi před měsícem a ten mi řekl jeden opravdu pádný argument. My zde v našem výboru projednáváme eh, zdraví a životní prostředí v tomto výboru dohromady. Spolupracujeme s VHO, se Světovou zdravotnickou organizací. Tam existují určité problémy, není vše perfektní, ale asi si nepřejeme eh, Světovou zdravotnickou organizaci zrušit. Pokud je tam problém, tak ji chceme zlepšit. A výhoda VHO je to, že to je organizace OSN, která může rozhodovat. Tam se sejdou ministři zahraničí všech zemí a pak to také platí. Takže nikoho nenapadne Eh, tuto organizaci zrušit, ale na úrovni životního prostředí to nemáme. Ministři životního prostředí se na takovéto úrovni v takovémto stylu nesetkávají a nemají možnost přijímat společná usnesení. Já si myslím, že životní prostředí si zaslouží takovou organizaci nechat vzniknout. Někteří argumentují, že agentury organizace OSN eh, nefungují dobře, ale to spíš mluví ve prospěch eh, reformy OSN a ne v neprospěch vzniku Eh, organizace pro životní prostředí na úrovni OSN, takže já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá a přádal bych Radu komise, aby energicky tento bod, který v našem usnesení máme, skutečně zastupovali. Druhé téma. Písemně i ústně jsem rád vzal na vědomí, že země jako například Guatemala se angažují pro trvalé udržitelný rozvoj. Já tu zemi dobře znám, protože jsem tam nějakou dobu pracoval jako lékař. A zjišťuji zde určitou diskrepanci, kterou konstatuji i v souvislosti s jinými zeměmi. Mnozí už rozeznali význam trvalé udržitelnosti. Ale v těch zemích je to horší než EU, protože v těch zemích spolu ministři nekomunikují. Minulý týden bylo setkání USA, Číny a dalších zemí, mimo jiné Guatemaly, a opravdu nám velice nadávali za emisní povolenky v souvislosti s letectvím a Eh, žádají nás, abychom to vše vzali zase zpátky. Takže já jsem přesvědčen, že ti, kdo v radě a v komisi jednají o Rio plus 20, nevědí o tom, že nám právě dělají problémy jejich eh, ministerstva dopravy. Takže já bych vás požádal, abyste požádali zástupce Guatemaly a podobných zemí, aby si tuto zelenou retoriku nechali a řekli, jsme proti trvale udržitelnému rozvoji, anebo aby požádali E, své ministerstvo dopravy, aby toto chování konečně ukončili, zanechali ho. A to je něco, čeho bychom mohli dosáhnout už před summitem z RIA. Děkuji Petru Lízemu a nyní bude mít slovo Karl Schlitter, potom pan Ouský. Takže nyní má slovo Karl Schlitter. Děkuji. Zmiňovali jste termín zelená ekonomika, ekologická ekonomika. Já ho slychám často, ale často uh, znamená různé věci. Předpokládám, že když vy říkáte zelená ekonomika, neznamená, neznamená to uh, růst za pomoci technologií, ovšem při stejné inflaci a uh, bublinami a ekonomice založené stále více na půjčkách. Uh, s tím, že budeme pouze eh, v té technologické oblasti postupovat ekologičtěji, to by absolutně nevyřešilo výzvy, které před námi stojí. Já si myslím, že zelená ekonomika je taková, která je nejen trvale odřitelná eh, z hlediska životního prostředí, ale také z hlediska globálního, z hlediska solidarity, kde vidíme, že chudší, kdybychom viděli, že chudší země světa by měly právo na spravedlivější podíl globálních zdrojů. To by znamenalo zelenou ekonomiku. Také by to znamenalo, že řešení založené na růstu a tvorba pracovních míst a tedy e, e, snažší přístup ke kapitálu, který všem vytváří pak bubliny, to není udržitelné z hlediska zelené ekonomiky, protože jinak bychom využívali, používali stále více zdrojů, my, či stále větší díl zdrojů. Takže co přesně máte na mysli zelenou ekonomikou? Doufám, že to nemá že to neznamená takzvaný zelený růst, protože toto pojetí zdaleka nedostojí eh, globálně výzvám dneška. Zajímalo by mě tedy, jak vy definujete zelenou ekonomiku. Pro mě to totiž výrazně zhrnuje také sociální, sociální aspekt. Děkuji panu Šliterovi a nyní má slovo pan Miroslav Ouský a poté eh, bude mít slovo Sandrín. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na to, co eh, tady říkal Karl Schlitter. Eh, když se oháníme zelenou ekonomikou, tak to tady pro nás v Evropě zní eh, velmi, velmi jasně. Představy o tom, co by to mělo být, by každý z nás byl schopen na půdě Evropského parlamentu či v Evropě velmi dobře definovat konfrontaci s eh, rozvíjející se ekonomikou eh, stávajících chudých zemí je to úkol ale o hodně obtížnější. Ono skutečně vysvětlit jim doma, Eh, u nich doma, že zelená ekonomika není fígl těch bohatých, jak si zajistit další rozvoj na, na úkor eh, zemí, které se stále ještě rozvíjejí, je velmi obtížné. A proto já bych eh, se velmi přimlouval za nějakou konkretizaci. Asi jsem na začátek měl, měl říct, že chci autorovi otázky poděkovat za, za jeho otázky, protože nám umožnili vůbec tuto diskusi. Eh, byť se přiznám, že tam v těch otázkách mám výhrady k, ke slovům, které se opakuje, a to je slovo zajistit. Já jsem přesvědčen, že komise ani i dohromady s radou nemůže na globální celosvětové úrovni zajistit vlastně nic. Může o to usilovat, může se snažit, může klást požadavky, ale eh, jestliže čtu otázku, která se ptá, jak zajistíte reformu OSN, tak eh, já si myslím, že na to je Evropa, byť eh, víme, že významným hráčem, tak je stále ještě malým pánem, bez eh, nějaké konkrétní globální domluvy eh, zajistit sami celosvětově nic nemůžeme. Zazněly tady názory na tom, že ta politika která se bude odehrávat na, na konferenci Rio 20, že by měla být hodně konkrétní a měla by být zaměřena víc lokálně, být blíže k jednotlivým občanům a já s tím velmi souhlasím, že někdy ty vznešené velké cíle můžeme opakovat eh, trvale udržitelný rozvoj a tak dále. Pokud tomu nedáme konkrétní mapu konkrétních návrhů, tak eh, ta, ta váha té vlastní konferenci našeho snažení bude klesat. A, a já z těch témat, která zaznívají, tak bych vypíchl eh, některá, která jsou relativně jednoduše realizovatelná a relativně dobře vysvětlitelná i v těch rozvojových zemích. A to je například eh, odpadové hospodářství, Eh, využívání eh, a recyklace odpadů, eh, bránění znečišťování vody. To jsou věci, které ten moderní svět může velmi lehce přinést do, do rozvíjejícího světa. A, a, každý z vás jistě zažil, že navštívil nějaký pozemský ráj někde v tropickém pásmu a byl šokován tím, že tam hoří za vesnicí hory odpadků, protože to prostě nikdo neřeší. Tam si myslím, že je obrovský potenciál nejen k tomu, jak zlepšit životní prostředí, jak, jak nastartovat ten trvale udržitelný rozvoj, ale i jak eh, velmi relativně levně eh, zajistit i vznik nových pracovních míst, eh, zajistit zlepšení životní úrovně v těch jednotlivých zemích. A já si myslím, že tyto konkrétní cíle nacházejí celosvětově podporu, protože když dneska mluvíte s lidmi v Indonésii nebo v Malajzii, tak i oni se bojí o kvalitu svých vod, i oni se bojí o kvalitu svého životního prostředí, takže to si myslím, že je e, téma, které je velmi konkrétní, které může dostat lehčího naplnění a a je daleko lépe realizovatelné, než když budeme mávat transparentem za odstranění chudoby. I když se tu všichni shodeme na tom, že proto chceme něco udělat, myslím si, že Evropská unie odstranit chudobu na celém světě prostě nedokáže. Děkuji vám. Děkuji. Miroslava Uskému no a nyní má slovo Sandrine Perrier. Děkuji, pane předsedo. Dostávám se ke slovu eh, téměř v závěru, mnoho již bylo vysloveno. Chci se připojit k tomu znepokojení, které se zaznělo od mých kolegů ohledně té ne, eh, zcela velké přesnosti ohledně cílu a závazků. Eh, komise a rada nám vlastně řekly poměrně málo k tomu, co pravděpodobně může se stát výstupem z tohoto samitu země. Skutečně se obávám, že dnes, co bychom potřebovali a co bychom si přáli vidět na eh, stanovisku eh, komise a rady a v jejich působení na mezinárodní úrovni, ehm, jak tomu mám tedy dva dotazy. Jednak eh, dnes, jaké jsou záruky, pokud jde o definici zelené ekonomiky a zeleného rozvoje a zejména záruky toho, že to bude jak říkal kolega Schlitter, zahrnovat také aspekt solidarity a trvalosti. To je, myslím, důležitý prvek a Evropský parlament ve svém rozhodnutí eh, zdůraznil to, že bychom si přáli eh, záruku, že tato eh, definice bude obsahovat tyto aspekty na konferenci v Rio 2012. Dále pokud je o systém zprávy a řízení, governance, dost dobře jsem z vystoupení Rady komise nepochopila, Eh, jak daleko jsme eh, na cestě k vytvoření nějaké nezávislé světové organizace pro životní prostředí, jak to vypadá s jejím eh, statusem, statutem, s jejím rozpočtem, s jejím posláním. Zajímaly by mě tedy další informace k této věci. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Mám paní kolegyně. Tím jsme prošli seznam řečníků, kteří se přihlásili o slovo. Myslím, že to bylo důležité a smysluplné nadhodit různé otázky a i se podívat na to, co je skryté za jednotlivými pojmy, jak vlastně chápeme pojem zelený růst, co se za ním skrývá a budeme-li vystupovat na mezinárodní konferenci, zda bychom měli možná používat jiná slova, aby to bylo srozumitelnější a abychom byli také správně pochopeni. Někdy už eh, to drhne u těch praktičtějších věcí, jako například kolega Líze hovořil o emisních povolenkách a letecké dopravě na konferencích se najdou pěkná, se řekají pěkná slova, ale e, potom, když dojde na realizaci, tak levice neví, co dělá pravá ruka. A proto bychom to měli řešit. Také otázka institucí a reform. Chci se zeptat komise, nakolik je zde zapojená Evropská služba pro vnější činnost do této problematiky, která eh, je to instituce, která vznikla v rámci Lisabonu, takže mě zajímá, nakolik tato instituce eh, na mezinárodní úrovni probírá otázky typu klima, životní prostředí a podobně. Máme už nějakou evropskou diplomaci v oblasti životního prostředí a klimatu? Jaký je tam aktuální stav? A potom otázka peněz a placení. To je potom že ta rozhodující otázka na konci konference, kdo to všechno zaplatí. My momentálně právě bojujeme o záchranu zadlužených některých členských států, ani nevíme, jak ty odlužovací balíčky zaplatit, to jistě neuniklo ani jiným státům, takže mě zajímá, jakou strategii má komise a rada v oblasti financování. Pak bych měl jednu prozbu. Prozbu na komisi. Dosud bývala dobrou tradicí, že delegace Evropského parlamentu byla vždy plně zapojena, protože po takovéto konferenci my zde ve výboru Envy i v jiných výborech Evropského parlamentu e, musíme e, rozproudit příslušnou legislativu a proto bych požádal v zájmu výboru, abychom byli od začátku zapojeni, aby došlo k náležitému briefingu, jak to známe i z těch COP konferencí. Žádal bych o to jménem výboru, protože Přece jenom je to i náš úkol, jsme zastoupeni 11 členy i v RIU, tak aby se snáze došlo souhlasu eh, na pozicích a stanovicích EU, protože tam budou zastoupené tři instituce. Já mám takovou zkušenost, že když si poslanci promlouvají, tak říkají z očí do očí, tak se určité věci dají také lépe vysvětlit a proto bych opravdu žádal, aby naše delegace z výboru Envy byla skutečně od začátku do konce plně zapojená do briefingu a do kooperace. A tuto prozbu samozřejmě adresuji také aktuálnímu předsednictví, protože jenom pak budeme na takovémto samitu úspěšní. Dal bych znovu slovo komisi, aby se na závěr vyjádřila a rovněž udělím slovo radě. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat za celou řadu poznámek, reakcí, které potvrzují alespoň komisi, že parlament eh, chce zajistit eh, dobré výsledky a že vaše představy jsou podobné, jako má komise. To znamená praktické výsledky, to je zcela jasný signál. Pokud mohu, tak bych eh, rád odpověděl na řadu otázek, které zazněly. První otázka se týkala toho, jak budeme vyjednávat. Eh, jak tedy rada komise ESVČ, jak spolupracujeme v našem vydávání. Musím říct, že ta spolupráce je vynikající. Pracujeme úzce spolu s předsednictvím, pochopitelně prostřednictvím formálních kanálů, ale také neformálně. A spolu jsme sestavili vyjednávací tým, kde jsou zastoupeni zástupci jednak za komisi, z delegace v New Yorku s ESVČ a také e, za předsednictví. Je to tedy týmová práce a musí tomu tak být, protože jinak e, bychom měli příliš interních diskusí. A také delegace Evropského parlamentu musí být e, náležitě informována. V tuto chvíli připravujeme nejrůznější dokumenty, materiály, informační materiály, takže eh, bez problému tyto informace budeme eh, také sdílet eh, s Evropským parlamentem, s delegáty, takže to zajisté poskytneme. Dále zde zazněla otázka G77 rozvojových zemí. Zda náhodou bychom nemohli využít eh, situace z Durbanu, zda bychom mohli najít eh, partnery eh, ze skupiny G77. Pochopitelně můžeme. G77 nechce, aby jejich skupina šla jiným směrem, ale v reálu tomu bohužel tak je. Některé země jsou blízko pozici Evropské unii, 62 členů Africké unie přijalo společné stanovisko vůči RIU, což je velice praktické, velice blízké evropské pozici, ale nejen tedy tato organizace, ale musím říct, že v rámci G77 je celá řada niancí. Problém eh, je v tom, že se eh, snaží prosazovat eh, společné jmenovatele, na kterých se eh, dohodli předtím, které často jsou mnohem konzervativnější než to, co chce prosadit Evropská unie. Kolega z Dánska hovořil o New Yorku, o diplomatech, kteří by neměli být těmi jedinými, kteří vyjednávají. je zapotřebí, abychom v tomto procesu velice rychle zajistili politické vedení, protože úředníci, diplomaté nejsou ve funkci, aby mohli zajistit skutečný průlom. A je tedy důležité, abychom měli politické vedení, včetně Evropského parlamentu, takže takovéto vedení budeme potřebovat a bude klíčové. Dnes dopoledne celá Evropská komise, nejen pan komisař Píbalks a Potočník, diskutovali o RIU na základě daných informací, co by mělo být tou politickou stránkou, jak zlepšit dynamiku vyjednávání Velice pečlivě se probrali nejrůznější otázky, například eh, vymícení chudoby, eh, bezpečnost potravin. Pokud podkopáte určité zdroje, tak eh, ty služby, které se poskytují, jsou právě ze strany těch nejchudších rozvojových zemí. Je to otázka vymícení chudoby a jedná se také o potravinovou bezpečnost. To musí být jasnou prioritou v Riu. Tento návrh nula naprosto souhlasíme eh, s řadou z vás, že to není úplně konkrétní. Je to takový první pokus orgánu OSN vytvořit eh, a dát dohromady asi 6 tisíc stránek nejrůznějších příspěvků, které soubírají nejrůznějšími směry, takže logika toho dokumentu ještě není plně vytvořená, čili ta osnova nebo ta červená linie tam ještě není a to se musí propracovat v následujících týdnech. Několik konkrétních otázek, které zazněly, například eh, potřeba zajistit informační základ, eh, dále otázka účetnictví, dále otázka měření pokroku. Nemůžete něčeho dosáhnout, pokud to neměříte, čili musíte si stanovit cíle, které měříte. To jsou věci, které jsou intenzivně diskutovány. Některé ty otázky jsou již zralejší, už postoupili dál v daném vyjednávání. Nicméně teď přišla chvíle, abychom předložili konkrétní návrhy a zcela jistě eh, tyto věci musíme prosadit během vyjednávání. Otázka definice. Zelená ekonomika. Musíme hovořit o zelenější a inkluzivnější ekonomice, abychom nezapomínali na sociální stránku. My, Evropané, v rámci našich politik jsme v nejlepší pozici oproti zbytku světa, kdy můžeme tedy říct, že Evropská unie má zkušenosti eh, s zapojením, začleněním sociální otázek do naší ekonomiky. Ale definice, jasnost toho, co máme na mysli, je zcela zásadní. přizpůsobujeme ekonomický vývoj celosvětovým limitům, té reálné situaci, také reálným sociálním potřebám. O tom je zelená ekonomika. Možná na závěr finanční strategie. Jakým způsobem Eh, budeme zajišťovat prostředky pro implementaci. To je také důležité. To je věc, která už eh, je zapojená do vyjednávání. Máme tam nejrůznější vyčlenění z odpovědností, takže formálně i neformálně nikdo nechce vyhledávat nějaké další, ale jsme ve stavu, kdy se musíme zaměřit na zdroje i na lepší využití zdrojů. To se řeší také v rámci ODA, finančních perspektiv eh, na úrovni Evropské unie, kdy se zaměřujeme na nejméně rozvinuté země, ale to nebude postačující. Tato politika nebude fungovat. Ehm nemůže uhradit eh, účet někdo prostě neznámý. Musíme propojit ekonomické, sociální, ekologické cíle, abychom se vydali tímto směrem a pochopitelně tam, kde je zapotřebí pomoc, kde musíme vytvářet kapacity, poradenství, tak eh, tam musíme pomoci. A to je právě ta finanční strategie. To je věc, kde se snažíme také zapojit mezinárodní finanční instituce, aby více podpořili takovýto postup. Neformálně je tady jasné pochopení toho, že Evropská unie má určitý základ zdrojů, že jsme podpořili cíle ODA a je jasné, že budeme dále podporovat eh, tuto pomoc, ale dostáváme se do určitého přechodového období, takže musíme mobilizovat eh, finanční zdroje jak veřejného, tak soukromého sektoru, čili musíme pro to přechodové období zajistit i soukromé investice. To je eh, pro tuto chvíli vše. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. A nyní bych dal ještě slovo radě zástupci rady panu Hansenovi. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji mnohokrát, budu stručný. Za předsednictví chci poděkovat za vaše poznámky, otázky, vše jsme si poznamenali. Chtěl bych souhlasit s komisí s analýzou, jak funguje vyjednávání v New Yorku. Máme tam vynikající tým. Za předsednictví děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili dobrý tým. Je důležité, abychom měli jednotný silný hlas. Předsednictví udělá vše proto, abychom s vámi spolupracovali, čili s europoslanci, s vaší delegací v Riu. Takže jenom několik odpovědí, reakcí. Zda si skutečně myslíme, že tento a příští týden rada vyšle silný signál. Ano, jsme si celkem jistí, že Evropská rada vyšle jasné, silné signály, to opět posílí úlohu našich vědnavačů. Jsme si také jistí, že příští týden ministři pro životní prostředí budou definovat mandáty a také že lépe budeme definovat zelenou ekonomiku. Nebudu nyní zacházet do podrobností, ale mohu vám už nyní říci, že hovoříme o inkluzivní zelené ekonomice, to znamená, abychom zapojili i sociální dimenzi zelené ekonomiky. Děkuji. Vielen Dank, Herr Aron Hansen. Děkuji vám, pane Hansane. Nyní bych dal ještě jednou slovo autorovi což je pan kolega Hebrandy. Děkuji, pane předsedo, a děkuji ještě jednou jak komisi, tak radě za jejich odpovědi na naši otázku či otázky. Myslím, že máme společný program, ale mám tak trošičku pocit, že tady, ne že by chyběla ambice, protože ambice nepostrádáte a jste neustále u jednacího stolu, takže eh, jistě máte lepší představu o tom, co je možné a co ne, ale také hovoříte o potřebě um, vystupovat nyní uh, to politické, tu politickou vůči roli, to si myslím, že skutečně ten politický leadership nyní je klíčový. A to znamená, že EU by se měla ujmout uh, vůči role a také by se jí měly ujmout uh, hlavy států a vlád. Také z to žádá angažovanost ze strany členských států. Těším se na závěry nadcházejícího samitu Evropské rady v pátek. Nejsem příliš optimistou, pokud o tyto závěry, eh, když si vzpomenu, jakým způsobem rada uzavřela ohledně témat, jako je biologická rozmanitost či eh, efektivnost využívání zdrojů to nebyla ta potřebná míra ambice, pokud, pokud se přeme, aby summit Rio plus 20 byl skutečně úspěchem. Myslím, že bychom měl, neměli podceňovat příležitost, kterou nám eh, skýtá tato konference, tento summit eh, koncem června a potřebu dobrat se ambiciozní mezinárodní či globální dohody na tomto summitu. To je tady první věc. Dále eh, pokud o vaše slova o vývoji jednání, myslím si, že hostitelská země Brazílie by mohla sehrát klíčovou roli a můj dotaz na vás tedy zní, zda my, jakožto europoslanci, můžeme něco učinit pro to, abychom ovlivnili eh, pozici Brazílie, stanovisko Brazílie. Eh, I my, jako poslanci, máme určité sítě a možnosti tlačit na vlády možná dokonce lepší možnosti, než, než jakými disponují vlády členských států EU. Já chovám naprosto důvěru k našemu vyjednávacímu týmu za komisi a radu. Já jsem velmi rád, že nyní předsedá EU právě Dánsko ale možná ta situace začne být obtížnější, až se posuneme o rovinu výše mezi to politické vedení, protože pak se u stolu scházejí um, větší ega. Je tady eh, třeba, abychom aby ten nyní velmi pevný a koherentní vyjednávací tým si zachoval tuto koherentnost také, až budou kolem stolu jako vyjednavači sedět hlavy státu a, a komisaři. Na závěr bych vám ještě rád všem popřál hodně štěstí a ještě víc eh, ambicí do toho vyjednávání. Možná na závěr eh, bych ještě poprosil jednu věc, zda byste nás mohli třeba písemně informovat eh, o vývoji jednání postupně až do června. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego. Domnívám se, že bylo opravdu dobré a smysluplné vést tuto diskusi, protože za tři a půl měsíce bude konference v Riu zahájena. A já mám pocit, že tam je ještě docela velký manevrovací prostor, co se týče příprav a že potřebujeme opravdu, aby i summit vyslal jasný signál, protože to skutečně otázka století, rozhodne se mnoho a čas v oblasti zdrojů životního prostředí a klimatu se časem naplňuje a pokud chce Evropa zde hrát vůči roli, tak v příštích týdnech a měsících musíme ve všech třech institucích podniknout ještě více proto, aby se nám to podařilo, aby červnu v Riu byla skutečně uspořádána úspěšná konference, protože už jsme zažili v posledních letech celou řadu nejrůznějších konferencí a mám zde na mysli i ty konference COP. A když já eh, například navštěvuji eh, volební okrsky a hovořím o konferencích, tak Evropané eh, pomalu ztrácejí víru v to, že zvládneme ty velké výzvy. A to i v souvislosti s finanční a dluhovou krizí, kterou aktuálně máme. Proto bychom si měli navzájem skutečně slíbit, že na tomto tématu budeme v příštích tři a půl měsíce intenzivně pracovat, budeme se navzájem informovat o našich strategiích a možnostech, co chceme podniknout, a že spolu s komisí, až spolu s komisí a radou pojedeme do RIA, se zasadíme o to, aby to byla úspěšná konference, protože neúspěšné konference těch už si nemůžeme mnoho dovolit. Děkuji vám za to, že jste byli ochotni takto s námi diskutovat. Bylo to zajímavé a produktivní a jsem zvědav, co konference v Riu přinese. Děkuji. Dostáváme se k dalšímu bodu, to je bod číslo 13. Týká se to otázky k ústnímu od odpovězení od kolegyně Belier a chtěl jsem upozornit na to, že je zde i e, tým francouzské televize, jenom pro informaci. A je to skutečně intenzivně diskutované téma v Evropě. Dávám tedy e, slovo tazatelce Sandrine Belier Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ehm, pokusím se toto téma eh, osvětlit co nejlépe. Možná to bude chvíli trvat. Byl bych rád, eh, kdyby náš výbor eh, byl oslovován podobně jako, podobně jako jiné výbory pro rozvoj či mezinárodní obchod aby vypracoval stanovisko, abychom tady my zde také vedli diskusi o e, provádění dohody akta, tedy dohody proti padělkům, e, pokud je o uplatňování v oblasti zemědělství a v oblasti biologické rozmanitosti. Dohoda e, akta je velmi aktuálním tématem již několik týdnů v Evropské unii a v Evropském parlamentu už sedm týdnů. Hodně se o této dohodě hovoří o jejich dopadech na užívání internetu, na možnou neslučitelnost této smlouvy se dodržováním základních práv eh, zakotvených v listině základních práv Evropské unie. Ale zdá se také, když si přečteme tento text, eh, text této dohody, eh, že dohoda, kromě toho, že cílem je tedy regulovat či řešit problém padělání a také pirátskou činnost na internetu, by vlastně eh, v širokém výkladu umožnil také mezinárodní regulaci produktů eh, patentovaných, nebo které mohou být patentovány. A právě v této souvislosti dnes skladu otázku komisi, protože pokud je o mezinárodní regulaci a ochranu eh, všeho, co je patentovatelné, pak samozřejmě se to týká některých farmak, některých léčiv, ale také osiv některých potravin eh, živočišného či rostlinného původu, eh, či rostlin a živočichu, eh, které dnes jsou v EU patentovány. Máme každý rok u Evropského patentového úřadu stovku žádostí, či stovky žádostí o patenty. Nejde pouze o geneticky modifikované organismy, jde tak o rostliny, o osiva, která dnes jsou v EU patentována. Většina těch žádostí e, patentů je předkládána, to jestli někoho nepřekvapí, dvěma největšími nadnárodními firmami, e, Sigentou a, a Monsantem. A Jde-li tedy o osivo či rostlinu, která by byla patentována, a to by mělo své náklady, ale zároveň by bylo třeba získat, a to má ke se náklady, ten ochranný faktor rostliny, který umožňuje tedy šířit to osivo či tu rostlinu kde by šlo tedy o druh, který je, eh, na který se stavuje jak patent, tak tento druhý systém ochrany Panko Ankov, tak eh, vlastně eh, bychom nadřazovali ten nový systém tomu aktuálnímu dnešnímu systému pro přípravky na ochranu rostlin. Ehm, jde samozřejmě zde o jednu ze zásadních výzev 21. století, jde o využívání půdy, eh, přístup k zemědělské biologické rozmanitosti a jejich zachování a bezpečnost potravin. Dnes eh, osiva pro část zemědělců eh, s sebou nesou ta patentovaná osiva právní a finanční omezení či překážky, protože eh, zemědělci jsou stále závislí na několika velkých mezinárodních firmách osivářských. Je zde tedy otázka integrace a toho, že eh, osiva a naše zemědělství eh, by mohla být, že by na to mohla mít dopad právě ta nová mezinárodní dohoda ACTA. Proto jsem vznesla tento dotaz na Evropskou komisi. Komise se účastnila vyjednávání dohody a zajímalo by mne, jaká opatření, jaké záruky existují a byly zavedeny proto, abychom do budoucna zajistili ochranu tak, jak dnes existuje na evropském území s tím certifikátem eh, pro rostliny. A jak tedy zaručíme do budoucna eh, biologickou rozmanitost našeho zemědělství v EU a do jaké míry ta eh, opatření podle dohody akta budou mít dopad na naše zemědělce a na naši potravinovou eh, bezpečnost. Děkuji vám. Nyní bych dal slovo komisi. ZG Trade je tady pan Dambois. Prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. Mnohokrát, pane předsedo. Komise vždy podporovala pozici, že akta se bude vztahovat na eh, duševní práva, jsou to intelektuální práva, odvozená práva, eh, na geografické označení. A akta je dohoda, která chce bojovat proti padělání, piráctví, ať už v reálném světě, tak eh, v digitálním světě. Co se týče našich obchodních vztahů s třetími zeměmi. Skutečnost, že dohoda akta pokrývá veškerá práva duševního vlastnictví, je kompatibilní, a to již je definováno v rámci Evropy, eh, v evropském eh, legislativním rámci eh, z roku 1998, kde se řeší otázka duševních práv. Stanovisko komise bylo vždy takové, jako je i nyní. To znamená, že chceme připomenout také článek 197, který řeší stejnou otázku. Akta zajišťuje výjimky pro určitá práva. Patenty jsou vyloučeny z oblasti trestní a celní a také je, eh, jsou tam určité výjimky v civilní části. Akta není dohoda, eh, která by měla definovat eh, pojem duševního vlastnictví. Není tam žádná definice patentů a není jejím cílem opětovně definovat duševní práva. To je diskuse, je to legitimní, abychom chránili živé organismy eh, prostřednictvím těchto aktů, patentů. A akta je dohoda, která má zajistit jak soudní, tak administrativní postupy, eh, protože to se týká jednak trestní i občanské stránky a také se to týká celních postupů. Je to dohoda, která má usnadnit přístup ke spravedlnosti, ale není jejím cílem definovat toho, co je nezákonné. Je to tedy legislativa, eh, která má být určitou dohodou a má být eh, naplněním těchto pojmů. Takže eh, akta nemá bránit vývoji v této oblasti. Komise si tedy nemyslí, že akta by měla nějak zasahovat do oblasti patentu na osiva. Jak komise již řekla, akta má opatření, kde máme skutečně uplatňovat e, intelektuální duševní práva, což jsou věci, které jsou zakotveny v evropské legislativě od roku 2004. Směrnice z roku 2004, která již byla citována, e, respektuje duševní práva a legislativa e, převedla občanskou kapitolu této dohody akta a to je jediná část, která by mohla pokrýt eh, otázku patentů. Děkuji. Eh, Děkuji komisi. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo ze stran kolegyň a kolegů. Nebo chcete ještě se eh, přihlásit, paní Belier, prosím, máte slovo na závěr. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Na závěr shrnutí, pokud měla shrnout, eh, ta, znepokojení, otázka, která se kladou již několik měsíců a let ohledně uh, tohoto tématu budoucnosti biologické rozmanitosti, zejména eh, ve sféře zemědělství. Eh, pak tedy pokud je o přijetí této dohody akta, eh, odpověď komise ponechala tyto otázky otevřené. Chápu to tak, že provádění dohody akta a příslušných sankcí bude probíhat pouze v občanskoprávní oblasti, v oblasti patentů, ale co to znamená občanskoprávní? Pokud zítra budeme mít organickou úrodu bioúrodu, konvenčně prokánou úrodu a dojde ke kontaminaci geneticky modifikovaným organismem z blízkého pole, eh, který je patentován. Pak eh, občanské právní provádění dohody akta by znamenalo, protože by šlo o padělek, i když nedobrovolný, by znamenalo tedy možnost, eh, pokud by držitel práv to požadoval, a tedy firma, která se patentovala to GMO, by mohla vlastně na celní zprávě požadovat zabavení celé té úrody. Šlo by občanskoprávní krok a výrobce, zemědělce bychom vlastně připravili jejich úrodu. Stejně tak eh, zde byly obavy ohledně medu. Jistě znáte ten, eh, tu problematiku kontaminace medu GMO. Eh, před pár měsíci se o tom diskutovalo a dnes vůbec nemáme žádné řešení došlo zde k obchodní újmě a je, je žádáno občanskoprávní odškodnění, tedy občanskoprávní cestou. Takže zajímalo by mne, zda ta občanskoprávní cesta zde právě by mohla znamenat eh, stejné eh, sankce. Představuje to problém pro eh, svobodu rozhodování zemědělců do budoucna využívat ta či ona osiva podle svého vlastního rozhodnutí, podle své vlastní volby. Děkuji. Chce zareagovat komise? Dann bitte. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, no velmi rychle. Otázka eh, občanskoprávního odškodnění, to přísluší soudcům, soudcům občanskoprávních soudů, aby vyhodnotili nutnost, potřebu náhrady, kompenzace. Eh, abych dal příklad, pokud by ta eh, kontaminace byla náhodná, je stále ještě třeba prokázat, že došlo ke škodě, k újmě, což není očividné, to není eh, samozřejmostí v případě tedy náhodné kontaminace. A zda jde o újmu, o škodu toho, kdo nese tu kontaminaci, nebo ujmu eh, pro eh, podnik, který uplatňuje tedy svá práva a hovoří o padělku. To je diskuse, ve které rozhodne soudce. Eh, kterou nerozhodne mezinárodní dohoda. Dále, ještě abych uzavřel, komise opakuje a znovu říká, že cílem dohody akta není definovat práva duševního vlastnictví. Pojetí patentu či autorských práv to jsou samozřejmě naprosto platné otázky, platná témata, eh, jaký má být rozsah působnosti, definice těchto věcí. To jsou naprosto legitimní témata, otázky, ale nepatří do diskuse eh, o proceduře, o procedurálních aspektech. Děkuji. Děkuji vám za zodpovězení otázek naší kolegyně a tím se dostáváme k dalšímu bodu, to je bod číslo 14. Týká se to zeměpisných označení a aromatizovaných vinných výrobků. Spravodajem je kolega Bartolosi z EPP, který nyní dostává slovo, aby nás uvedl do dané problematiky. Grazie, signor Presidente, cari colleghi. La, la... Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh na řízení Evropské parlamentové rady se týká aktualizace nařízení, které momentálně řeší ochrana zeměpisná označení v oblasti aromatizovaných vinných výrobků. Jsou to aromatizované výrob, nápitky založené na víně anebo jakési koktejly s přídavkem vína. Jde o lepší uplatnitelnost nařízení, má být eh, toto lépe vyjasněno. Jde o to zde zavést eh, takovou politiku, která bude dobře definována. Jde o modernizaci pravidel tak, aby byla k dispozici pravidla umožňující dobré fungování trhu pro aromatizované vinné výrobky. Obecně zde mají důležitou roli jak výrobci, tak spotřebitelé. Týká se to všeobecně evropského zemědělství. Tyto výrobky mají významný podíl na evropském vinném sektoru, je to také důležitý trh z hlediska kvantity i z hlediska kvality. Spravodaj podporuje eh, návrh komise jako takový z velké části. Jde o harmonizaci pravidel, o to, aby pravidla odpovídala také vývoje norem v dané oblasti, normám společného, nařízení o společném trhu a podobně. Jde také o otázku aktualizace v oblasti technologických inovací, tak aby to také lépe odpovídalo očekávání spotřebitelů. Takže ten duch té úpravy směrem k lepší informovanosti spotřebitelů vítám. Co se týče hodnocení, navrhl jsem některé e, změny, je jich asi 16. Vycházíme z toho, že se tady upravuje ten korpus toho textu, je tam celá řada technických modifikací a mají tam být doplněny ty prvky, které se dotýkají aromatizovaných vinných výrobků, například přidávání barviv, alkoholu a aromatizace. Je třeba zdůraznit, že při prodeji jde o určitou exkluzivitu v rámci EU, které jsou přisuzovány těmto produktům jde o to zajistit, aby zde nebylo možné eh, používat eh, geneticky modifikované eh, organismy a aby byli spotřebitelé adekvátně informováni. Tak, jak už se to také plánuje, jde také o uvedení zeměpisných označení při označování těchto výrobků. A pak je zde zapotřebí mít také jasnou informaci o tom, že aromazetované víno, vinné výrobky mohou uvést eh, také eh, své součásti pocházející z ekologického zemědělství. Potom byly doplněny některé části přílohy, tak aby došlo k aktualizaci textu, aby text odrážel vývoj a je to také otázka definic a úpravy definic. Ona totiž neexistuje specifická analytická metoda k zjišťování cholesterolu. Co se týče právních aktů v přenesené pravomoci, v souvislosti se smlouvou o fungování Evropské unie zde byl předložen pozměňovací návrh že zde má být tato možnost časově omezená. Na konec konců cílem toho návrhu je eh, vytvoření pravidel o udělování zeměpisných označení. Mají existovat specifická pravidla v této oblasti. Já tedy podporuji úmysl a cíle komise je zde právní potřeba vytvořit další právní rámec týkající se zeměpisných označení. Dámy a pánové, to by byly tedy ty všeobecné linie, které jsou součástí mé práce. Děkuji vám. Nyní dostanou slovo stínový zpravodajové. První bude mít slovo Mario Perelo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. že eh, dochází k návrhu změny, co se týče tohoto nařízení ze strany komise. Je to změna 1234. Chceme zajistit skutečný kompromis, který by se zaměřoval na spotřebitele, který by zajistil skutečnou hospodářskou soutěž mezi výrobci. Komise stanovila cíl, že musíme harmonizovat definice s ohledem na technický pokrok, musíme se podívat na normy na otázku duševního vlastnictví, požadavky mezinárodního trhu, čili musíme aktualizovat tuto oblast. Co je důležité, vycházíme z revize KOM, musíme se otevřít také úloze materiálů, které se používají v aromatizovaných vinných výrobcích, čili na látky, které přicházejí ze třetích zemí, které obohacují aromatizovaná vína. Také máme nové techniky výroby a musíme pamatovat na pokrok, kterého bylo dosaženo během posledních 20 let v této oblasti. Evropský parlament eh, zlepšuje tento návrh systémem evropských eh, nařízení pro oblast eh, výroby vína mělo by to být ponecháno pro národní orgány. Národní orgány by měly eh, rozhodnout, jak postupovat v případě pěstování vín. A máme tady také novou přílohu, která se zabývá touto otázkou. Také máme odkaz na sektorová opatření. Souhlasím s panem zpravodajem, jeho návrh je velice kvalitní, především co se týče ekologických vín, ekologických produktů eh, na základě vína. Myslím, že to zlepší eh, návrh komise především s ohledem na oblast ekologických vín. Ještě doplnění těch vajec je uvedeno v tomto návrhu. Další eh, způsoby pro stanovení cholesterolu. Těžko to dělat u aromatizovaných vín, která jsou fermentována, čili musíme mít určité analytické metody, které jsou podobné, jako se eh, týká nařízení o likérech. Děkuji, paní Rozbach. Děkuji vám, pane předsedo. A budu pokračovat v dánštině. Dovolte mi nejprve opravdu velice poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci v této velice technické oblasti. Spotřebitelé vždy mají právo na to být informováni, odkud produkt pochází a jaké složky obsahuje. Tato technická aktualizace přispěje k tomu, že zde dojde ke sjednocení našich evropských pravidel a že se tím tedy přizpůsobí i aromatizovaná vína a aromatizované vinné produkty. Takže to nám otevírá nové možnosti a proto to podporujeme. Ale pokud jde o tu úpravu fungování v rámci Evropské unie, tam už začínáme mít problém. Protože to znamená určitý šach mat jednotlivým státům. Komise dostane příležitost prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci e, působit na nejrůznější věci, e, ovlivňovat výrobu, geografické označování a tak dále a tak podobně. Komise má i prováděcí pravomoc, tedy starat se o ta prováděcí nařízení. A to je rozšíření kompetencí na úrovni EU a omezování členských států a jejich práv. Přece by mělo být, být možné dosáhnout stejné harmonizace na základě dobrovolných bilaterálních dohod. Přece není možné, že to bude nastoleno jedině tak, že komise získá veškeré kompetence pro to, co si v Evropě my naplánujeme. Děkuji, tím jsme vyčerpali stínové zpravodaje a ještě se hlásí dva poslanci, Krista Klas a potom to Ayuso, takže slovo má jako první Krista Klas. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. Ano, je to technické téma na straně jedné. Je to spojené s celou řadou administrativních otázek, Jedná se o vinný výrobek, vinný nápoj, to znamená vlastně průmyslově sestavovaný nápoj, ať vzniká už kdekoliv. A na druhou stranu je to také citlivé téma, citlivý výrobek, protože se to týká vína. A to musíme také zohlednit. Protože zde nehovoříme o leda jakém komponu- eh, sestaveném průmyslové je sestavené e, nástroje, ale je tu i ta otázka vína, geografických označení a s tím já mám také svůj problém. Například e, Německo má dvě geografická označení, například, pane předsedo, je e, zde durinské zvařené víno a mě by bylo mnohem sympatičtější, kdybychom zde nešli Eh, do té problematiky geografických označení, protože nařízení o trhu z víny to už se ošetřuje a neměli bychom tam se dostat do určité kolize, protože komise ve svém návrhu předepisuje, že pojmy z oblasti vína musí mít eh, přednost pro víno, ale nesmí se eh, používat v oblasti vinných výrobků ale třeba v Trevíru nebo v Benkastelu je tam pak velkými písmeny napsáno, eh, naplněno eh, v Benkastelu a pak se to vidí v souvislosti s mozelským vínem, takže pro mě je to skutečně citlivé téma, to téma zeměpisných označení. Měli bychom si dát pozor, aby takto nedošlo k poškození dobrého jména eh, určitého vína prostřednictvím produktu, který je na trhu prodáván za velice nízkou cenu. Pan zpravodaj píše také to, že tam chce uvádět název hroznů, z něž je nápoj vyroben, ale to se mi zdá nerealistické, protože eh, zde se jedná o vinný nápoj, který se skládá z nejrůznějších esencí a podle mého názoru na základě toho už nemůžete potom eh, chuťově rozpoznat, o jaký typ hroznů se jedná. Takže například chuťově v tom nepoznáte ty prizlinku a podobně. Takže e, já bych navrhovala, abyste zde přece jenom od toho odstoupili, od tohoto návrhu. To, co řekla kolegyně, rozpach o aktech přenesené pravomoci, to plně podporuji. Existují citlivé oblasti i oblasti v tomto nařízení, které bychom neměli řešit cestou delegovaných aktů, aktů přenesené pravomoci, ale měli bychom to řešit nějakým základním právním aktem. A zde nám nepomůže ani to, když poskytneme komisi či radě určitou časovou lhutu, spíš bychom to měli udělat jednou a na pořád. Takže pro mě ta časová lhuta není moc sympatická, já si s ní nedovedu nic počít. Měli bychom zde skutečně postupovat citlivě, abychom nepodkopali to, co máme v nařízeních o vínech. Zde se jedná o vinném výrobku, který je průmyslově vyráběn. Mělo by zde být řádné označování, ale mělo bychom si dát pozor, co se potom objeví v tom nařízení o vinech. Děkuji, Kristo Klas. A nyní má slovo kolegyně Ajuzo. Muchas gracias, presidente. Eh, bueno, no, eh... Děkuji mnohokrát. Ráda bych eh, poblahopřála panu zpravodaji k jeho zprávě. Myslím si, že tento návrh eh, komise je dobrým návrhem. A přichází v pravou chvíli, protože eh, poukazuje na Lisabonskou smlouvu, nařízení o označování a tak dále. Takže tento návrh je podle mého názoru velice kvalitní. Zpráva je dobrá, protože tady není povinnost přidávat alkohol do výroby aromatizovaných vín. Například objem alkoholu v sangrii byl snížen ze 7 na 4,5 nebo stupně, takže eh, o tom se zmiňovala také paní Klas, když eh, hovořila o nejrůznějších typech aromatizovaných vín. Myslím, že zachází příliš daleko, ale v této skupině aromatizovaných vín bychom měli stanovit, zda jsou vyráběny v Evropské unii či ne. Musíme také trochu více objasnit tento legislativní návrh, protože se zde hovoří o doplňování, dodávání alkoholu, což je dobrovolná záležitost. Mohlo by to rozšířit škálu produktů, které jsou k dispozici. Předložím k tomu pozměňovací návrh. A na závěr, co se týče sangria, a další typ španělského aromatizovaného vína, mělo by to být modifikováno tak, aby země, kde ty, tato vína nejsou vyráběna, kde se nevyrábějí aromatizovaná vína, kde se nicméně tato vína prodávají, tak by měli používat ten termín eclareo nebo sangria. Mělo by se to ještě přidat k tomu označování původu. Otázka označování původu je důležité, abychom zachovali tento rys při výrobě vín. Děkuji. A teď, pokud se to přejete, bych dal slovo komisi je zde náměstek eh, šéfa DG Agri, pan Luk. Chcete se ujmout slova? Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát eh, za všechny vaše podněty, které zde zazněly. Já bych přece jenom eh, poznamenal, že obecně za to se zde zdá být pozitivní podpora našemu návrhu nařízení. Bylo na čase, aby komise Eh, nově uchopila tuto legislativu z roku 1991, eh, která už mnoha ohledek zastarala a bylo tedy povinností komise se k tématu vrátit. Rád bych zareagoval na některé velmi konkrétní body, eh, které zazněly od některých europoslanců a europoslankyň. První z věcí, které bych rád potrhl, je skutečnost, Eh, zmiňování eh, jmén odrůd na aromatizovaných vínech. Víte, že eh, v legislativě pro víno existuje ustanovení, která upravují možnosti toho, aby některá vína, pouze vína AOP a IGP, Eh, aby tam byla uváděna odrůda tedy vína a také další ustanovení, to jsou takzvaná vin de cépage, to znamená bez toho značení AOP nebo IGP, eh, která jsou ale podrobená režimu kontroly a certifikace, které je velmi striktní. Tato možnost je nyní pokryta ustanovením nařízení rady a ustanovením D eh, nařízení pro značení vín. V pozvěnacím Poznací návrh tedy je neúplný, protože se zaměřuje pouze na některá ustanovení nařízení komise a nezmiňuje další relevantní ustanovení a vůbec nezmiňuje také obecné ustanovení v nařízení Rady o jednotné organizaci trhu. Rád bych také zmínil jeden konkrétní případ. Víte, že některá jména odrůd eh, vlastně eh, přebírají geografické značení, například Montepuccio v Itálii, nebo, jedno, nebo mošelské německé víno, nebo francouzské burgundské. My jsme velice restriktivně stanovili podmínky pro možnost využívat eh, eh, takováto jména eh, odrůd, která se shodují se s chráněným značením původu, s registrovaným značením původu geografického. Takže jenom, abyste věděli o dopadech případného otevírání tohoto tématu u aromatizovaných vín. Dále jedna věc, kterou bych rád objasnil, jde o provádění legislativy bio. Ne, příliš dlouho máme zavedenou horizontální legislativu eh, pro eh, biovína, alkoholická eh, tedy vína. Tato legislativa pro ekologická vína má přímou platnost tedy eh, přímou působnost eh, obecně za to. Dále pokud jde o eh, značení geografického původu, tady opět to předchozí nařízení z roku 1991 počítalo pouze s geografickým označením. To samozřejmě bylo přijato ještě předtím, než vznikla dohoda TRIPS. Je tady třeba aktualizovat tuto, tuto legislativu. Existuje, existují čtyři geografická značení v tom nařízení z roku 1991 a tato geografická eh, značení eh, musí i nadále mít zachovanou možnost eh, ochrany, tedy ochrany, ochrany známky. Ale je třeba tedy harmonizovat legislativu s tím, co máme zavedeno pro značení hospodářského, pardon, geografického původu a pro chráněné a zeměpisné označení původu. Eh, jde nám tedy o transparentnost, jde nám také o eh, lepší prosazování našich zájmů a hraní našich zájmů vůči třetím zemím. Eh, je tedy, jde tedy také o ochranu prostřednictvím bilaterálních dohod a dohod o volném obchodě s jinými zeměmi. aby tedy ta ustanovení byla podobná tomu, co máme pro vína zavedena, zavedeno. Pokud je o vína Sangria a Clarea, komise si je vědoma eh, statu quo, chce zachovat statu quo pro tato dvě značení. Eh, není naším záměrem nějak měnit situaci oproti tomu, tak je to upraveno v nařízení z roku 1991. Dále no, pokud je aktiv přenesené působnosti, to je téma, Eh, které samozřejmě se týká tohoto legislativního návrhu, ale i celé řady dalších legislativních návrhů. Všichni víme, jak vypadá ta obecná diskuse o aktech přenesené působnosti. Ta otázka zní, zda je třeba určitá ustanovení zakotovat již v tom základním eh, legislativním aktu, či v druhotné legislativě. Tato otázka zrovna tak eh, se nastoluje v jiných oblastech, v jiných souvislostech prováděcí akty umožňují eh, institucím lepší eh, reaktivitu v těch technických aspektech. A dále, poslední věc, kterou bych rád zmínil, to je metodika analýzy. Eh, metoda, kterou navrhujeme zde v tomto legislativním návrhu, vychází, či se odkazuje přímo na metodiku o IVT Mezinárodní organizace pro vína, Jde o článek 3 odstavec 3 našeho legislativního návrhu. Děkuji, pane předsedo. Vielen Dank und zum Děkuji vám. Na závěr bych dal slovo ještě zpravodaji, pokud o to má zájem. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také kolegyním a kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Mohu říci, že v příštích týdnech budeme diskutovat o některých otázkách, které zde zazněly. Z mé strany zde existuje možnost mě kontaktovat a diskutovat o jednotlivých bodech. to platí také pro zástupce Evropské komise. Rád bych podtrhl, že toto téma se projednává podle toho, jak je k dispozici komise, protože tam je celá řada technických aspektů a je to opravdu velice náročná problematika. Rád bych také zohlednil to časové omezení ze strany komise a ta skutečnost, že není tolik času pro vypracování návrhu. A parlament chce v této souvislosti celou řadu věcí přeskoumat a informovat se o nejrůznějších záležitostech. Co se týče otázky geografických označení, tam chci říci, že v první řadě jde o to, že je tomu trochu jinak než u vín. To všeobecné nasměrování zde máme, ale tento výrobek, ta aromatizovaná vine, aromatizované vinné výrobky se liší a Nelze je jen tak srovnávat s vínem a s nástroji, které máme v oblasti vína. Politika zde má svá specifika i své specifické možnosti. Domnívám se, že zde máme důležitou příležitost eh, vytvořit určité pobídky k tomu, aby některé produkty byly kvalitnější A poté, co jsem si zde vyslechl reakce, tak eh, skutečně děkuji kolegyním a kolegům, kteří se přihlásili o slovo a domnívám se, že se nám podaří nalézt řešení, které zohlední i to, co je nám předloženo. Jsem vám k dispozici. Pokud máte nějaké další otázky, které byste potřebovali se mnou řešit, a domnívám se, že budeme moci také pracovat s předloženými pozměňovacími návrhy. Je to důležité téma a chci se k němu stavit pozitivně, protože to téma důležité i pro spotřebitele. Děkuji vám, pane Bartolosi. Pozměňovací návrhy ještě budou předkládány. Termín pro jejich předložení je 8. březen ve výboru Envy budeme hlasovat 25. dubna a v červnu se tato problematika bude projednávat na plénu. Tím jsme vyčerpali náš dnešní program. Sejdeme se zítra v 10 hodin přesně a budeme se zabývat účinným využíváním zdrojů v Evropě, takže zítra v 10 hodin. Mějte se pěkně, uvidíme se zítra.